Good morning, everyone, and welcome. Ehm, dobré ráno a vám všem přeji a vítám vás na e, zasedání výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Nejdříve schválme pořad jednání, e, kromě e, bodu eh, PRIPS eh, Pervanš Beres, eh, který jsme odložili, takže jestli souhlasíte, jak je to schváleno. Pokud jde o oznámení, tak víte, že delegace MAPS všetě mě z tohoto výboru, delegace tady poslanců a předsedkyně Sharon Bousová byly v Irsku probírali jsme priority irského předsednictví pro irské předsednictví, které začíná, jak víte, 1. ledna. Na návštěvě e, jsme projednávali také konkrétní situaci irské ekonomiky a, a průběžnou implementaci e, jejich programů přizpůsobení se změnám. Uznali jsme e, nesmírné výzvy, kterým Irsko čelí při řešení finanční krize. E, zatímco e, jeho vysoce vzdělaná populace e, i faktory, které přispěly k jeho minulému růstu, stále zůstávají. A také jsme podpořili v Jirsko při jeho řešení pozůstatku bankovní krize. Setkali jsme se s vysoce postavenými Eh, zástupci eh, centrální banky Irské vlády, zástupci finančního sektoru a celou řadou zainteresovaných stran v širší ekonomice. Zejména jsme se setkali eh, s Brianem Hastidym, ministrem financí a Lucindou Kreiter, a to je ministrně pro evropské záležitosti. Také eh, jsme setkali s Patrem eh, Honorem a Matthewem Edefrim, s guvernérem a viceguvernérem eh, pro finanční záležitosti v centrální bance a probírali jsme makroekonomickou situaci v Irsku a širší eurozóně a v EU jako v celku a také program finančních a regulačních reform pro splnění závazku G20. Konkrétně jsme projednávali intenzivní vyjednávání o návrzích o jednotném bankovním dohledu o čemž má v výbor hlasovat, jak víte, zítra. Paní předsedkyně přijde s dalšími oznámeními dnes odpoledne. A teď už se rovnou vrhneme na třetí bod na pořadu jednání, a sice návrh na směrnici, kterou se mění směrnice 2006-112 o společném systému daně z přidané hodnoty v souvislosti s eh, mechanismem rychlé eh, reakce na podvody z DPH. Zpravodajem je pan eh, David Kasa, ale jeho jménem dám slovo panu Gozesovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Před 14 dny jsem byl paní Lidingová, dnes jsem pan Kaza, takže vidíte, ta diverzita může být zaručena celkem pohodě. Takže David mi zde přenechal některé poznámky, abych vysvětlil jeho stanovisko. Text, který navrhuje komise, je určen k tomu, aby se vyvodily závěry z, mezera, z mezer v současném systému pro boj proti kolotočovým podvodům, což jsou podvody, které jsou poměrně obvyklé v oblasti DPH a které vycházejí z mechanismu samoregulace, který se projevil neefektivní. A z tohoto důvodu komise navrhuje, aby se zavedl mechanismus rychlé reakce, který by členským státům umožnil rychleji a účinněji bojovat proti podvodům, proti těm kolotočovým podvodům. A tento mechanismus by měl doplnit ten stávající již existující systém. David Kaza je zcela pro návrh komise, souhlasí s ním a domnívá se, že nevyžaduje velké změny. Nicméně po konzultacích se zúčastněnými stranami byly, bylo hovořeno o administrativních nákladech, který by eh, znamenal ten mechanismus samolikvidace a z toho je tedy plyne nutnost dbát na to, aby ten mechanismus rychlé reakce byl používán pouze v extrémních případech, za extrémních okolností. To je jeho pozměňovací návrh číslo 6, který zohledňuje eh, tento návrh. Domnívá se, že ta zpráva není nijak příliš kontroverzní v tuto chvíli. Podpořila ho poměrně široce rada, nicméně s radostí si vyslechne návrhy, které předloží kolegové, aby se v rámci možností ještě vylepšil text, který navrhuje komise. Děkuji vám za pozornost. A pokud mi ještě dovolíte, tak vám popovídám takovou malou historku. Když jsem minule hovořil jménem paní Lilingové, zpráva, kterou byla předložena Evropské radě. Domnívali jsme se, že já jsem vlastně položil všechny ty relevantní otázky, které vznesla paní Lilingová, což mě vyneslo návštěvu komisaře, aby se tedy se mnou snažil vyřešit ty rozdíly a já jsem řekl, já nemám tyto problémy, ale to paní Lilingová eh, skutečně vznesla řadu otázek s relevancí, která je její vlastní a já jsem byl pouze jejím věrným mluvčím a protože Kaza dnes nemá zde příliš mnoho připomínek nebo otázek, tak doufám, že komisař mě znovu nebude kontaktovat kvůli daňovým otázkám. Děkuji. LPP e EPP realmente afortunado tener un coordinador tan versátil como Děkuji. EPP má velko, velké štěstí, že má tak přizpůsobivého koordinátora, jako jste vy nyní. Jménem socialistů dávám slovo. Me, paní Ferrera která také je vynikající koordinátorkou zastupující skupinu. Děkuji. Ano, já tady hovořím vlastně za Ole Ludvigsona, který uh, se dnes nemohl dostavit. Tohle je tedy eh, stanovisko Oleho, to, co přednesu. Je třeba uh, tento návrh uvítat. Uh, to znamená práce na boji proti podvodům z DPH je velice důležitá. Vzhledem k tomu, jak je to přínosné, tak by EU tuto práci měla dále s ní pokračovat. Zavedení jednotného mechanismu je důležitým krokem, prvním krokem na dlouhé cestě. Je to logický problém kdy členské státy, když členské státy nemohou často eh, rychle reagovat proti eh, rozsáhlým a náhle objeveným podvodům z DPH. Pan eh, Ole je rád, že pan Kasa se na návrh dívá pozitivně a je přesvědčen, že jejich společná práce na této otázce v nadcházejících týdnech bude velice konstruktivní. Zároveň Ludvík Ludvigsen uznává, že je tady určitý pocit nedokončenosti eh, toho návrhu. Komise eh, očividně eh, nedošla už až úplně na konec své cesty k naplnění toho úkolu. Zejména jsou tady dvě nevyřešené otázky. Za prvé, je v pořádku, že mechanismus samoplátce nebo samou vyměřování je řešen hned v počáteční fázi, ale nebo má eh, zabránit eh, podvodům hned v počáteční fázi, ale eh, nevřeš, neřeší se tady, jak přidávat další instrumenty do toho instrumentária v nadcházejících letech. Komise by měla řešit podmínku vyhodnocení a přeskumu v nadcházejících letech. Za druhé, návrh příliš nepomáhá koordinaci mezi členskými státy. Vzhledem k tomu, že uplatnění zvláštního opatření v jednom členském státě by mohlo eh, zásadně dopadnout na systém DPH v jiných členských státech, tak eh, je třeba, aby něco takového existovalo. Eh, ta vazba mezi kroky jednotlivých členských států je základem. Oli Ludvigsen by byl rád, aby tady byla větší transparentnost ve všech fázích projednávání žádostí z jednotlivých členských států komisí aby bylo eh, možné si udělat obrázek hned v rané fázi eh, a také by se tím usnadnila spolupráce. Olvixen by také byl rád, kdyby eh, komise přišla s doplňujícími návrhy k tomuto aspektu v nějakém v rozumném horizontu. Pokud je o snahu pana Kasy ohledně toho, co lze vnímat jako rozsáhlé podvody, tím, že by se zavedly konkrétní limity, tak Olvixen si myslí, že tahle myšlenka, že tu je třeba bedlivě přeskoumat. Je třeba to tedy dodatečně vyjasnit. V rychlá reakce je mechanismus, který by se měl používat jen ve výjimečných případech, nicméně je třeba dát najevo, že členské státy mohou jednat preventivně, pokud jde o ztráty DPH, které lze očekávat v blízké budoucnosti. Nejenom tedy v situacích reaktivních, kdy už došlo ke statistickému zaznamenání jednání ztrát DPH. Ole Ludvigsen se také domnívá, že tam musíme dát některé zdroje, nějaké formace ke zdrojům a k administrativní kapacitě, protože mechanismus rychlé reakce bude uspokojivě fungovat jenom pokud komise vždycky bude schopná rychle reagovat a přesně v těchto záležitostech. Je třeba zajistit, aby byly k dispozici lidské a další zdroje v komisi a aby eh, zrychlený rozhodovací proces byl zaveden a udržován, protože jinak to prostě fungovat nebude. Eh, po těchto praktických připomínkách eh, Ole Ludvigsena také musím říct, že připojuje díky panu Kasovi za skvělý návrh zprávy a těší se na další spolupráci v této věci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Ferreira. A nyní jménem liberálů paní Kleva. Takže nikdo za liberály, přesněji řečeno, ani další kolegové zde nejsou. Takže pan Lee Fox a pan, pan Ashley Fox. Pane předsedo, eh, dnes se, hovořím eh, sám za sebe, asi se to rád dovíte. Děkuji panu Kasovi za jeho eh, dobrou práci v této věci. Jenom jsem chtěl eh, k tomu eh, dvě konkrétní připomínky stručně. Je tady širší dopad systému samovyměřování na podnikání a proto mechanismus mm, rychlé reakce mm, je třeba používat až jako mechanismus, až jako v poslední instanci, kdy ostatní opatření selhala. Členské státy by automaticky neměly přicházet k samovyměřování eh, jako náhražku míst za eh, přísnější posuzování rizik a přísnější režimy. A potom je tady pozměňovací návrh číslo 6. Je třeba eh, bavit se o, více o tom, co to je náhlý a rozsáhlý podvod, eh, vyjasnit kritéria, které bude komise používat. Obávám se eh, cesty, kterou navrhuje zpravodaj, která by umožňovala vyměřené vyměření, pokud eh, by tam bylo jenom konkrétní procento a úroveň. Část výhod systému PRM je flexibilita a to znamená systému rychlé reakce a neexistuje žádná záruka, že e, přijdeme na konkrétní procento. Některé členské státy mohou jednat ještě před konkrétními ztrátami, aby zabránili tomu vzniku dalšího problému. Také se e, spoleháme na statistiky, které nejsou k dispozici až po až do e, ukončení té události. Nejenom vzhledem k lhůtám pro podání výkazů o DPH. A, takže tohle by celé mohlo podkopávat toto a, opatření. A bez, kromě e, těchto dvou připomínek musím říci, že toto je velice dobrá zpráva a těším se na spolupráci s Davidem a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, pane Foxy, říká pan předseda a nyní dávám slovo paní Klever. Já jsem speaking on my behalf. Já rovněž. Vystupuji se vás. Sedím zde Pane předsedo, ráda bych poděkovala zpravodaji za přípravu této zprávy. Domnívám se, že je to velice kvalitní zpráva. Já připravuji v podstatě jako širší zprávu pro, mm, v této podobné oblasti. Budu to připravovat na konci roku. Je to rovněž záležitost, která se týká vyhýbání se daní, neplacení daní a tak dále. V podstatě se to týká právě oblasti podvodů v oblasti daních, um, vyhýbání se placení daní, tak jak to připravuje komise. A pokud je o ten systém rychlé reakce v oblasti DPH, v podstatě ten balíček těch nástrojů, které připravuje komise, my můžeme považovat tuto iniciativu za velice dobrou iniciativu. Všem potřebovali bychom ještě takový lépe propracovaný plán, pokud jde o boj proti těmto nešvarům, nejenom tuto rychlou reakci, tento mechanismus, protože když bojujeme proti podvodům v oblasti DPH, z krátkodobého hlediska potřebujeme mnohem více než tento mechanismus. Evropa v současné době ztrácí a já to neustále opakuji všude, kde mám příležitost. Asi jeden trilion euro v potenciálních příjmů v oblasti příjmů zdaní a to ročně v tomto období neuvěřitelně těžké hospodářské krize, omezení a tak dále. To je podle mého názoru neakceptovatelná situace. Podporuji pana Kazu a jeho snahu předložit konkrétní definice v tomto ohledu. To si si myslím, že je jeden z hlavních bodů této jeho zprávy. A já souhlasím s tím, že by nám to mohlo pomoci v boji proti daňovým únikům a podvodům. Ovšem, myslím si, že bychom měli postupovat obezřetně, když budeme zvažovat tyto definice, jeden způsob, jak to zajistit, je například už tam mít určité té očekávané ztráty, které budou, za, které budou součástí definic. A dále je to i záležitost transparence, pohled komise, protože cílem tohoto mechanismu rychlé reakce by, mělo být, by měla být reakce na ty rozsáhlé projekty v této oblasti, ty nekalé projekty, které ehm, překračují rámec hranic, už jsme se o tom několikrát zmínili. To znamená spolupráce mezi členskými státy, transparentní Ehm, vyřizování žádosti komise, to všechno musíme zajistit předtím, než pokročíme v této problematice. Čili ještě jednou děkuji panu kolegovi za tuto zprávu a těším se na naši další spolupráci a na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, promiňte, ano, říká pan předseda, takže nyní. Ještě tam chtěl někdo vystoupit. Prosím. No, já nevím, jestli mohu, protože já nemám žádná doporučení. Nemám žádná doporučení k tomuto tématu. Dobře, děkujeme, říká pan předseda. Evropská komise, pane Raponi, chcete k tomu? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zpravodajkazovi za podporu pro návrhu komise. Měl bych dvě nebo tři připomínky k pozměňovacím návrhům. Samozřejmě je to rychlá reakce, mělo, měla by se používat v extrémně naléhavých, mimořádných případech. Neměli bychom z toho udělat mechanismus, který by byl běžný, obyč, běž, používaný v běžných případech. Mělo by se opravdu jednat o velmi silný boj ve velmi konkrétních, přesných případech. V minulosti například to byly povolenky z COD, kde došlo k velkým ztrátám e, fiskálním za několik týdnů, proto komise chtěla předložit tento návrh. Je také pravda, že hospodářské subjekty se stěžo, si stěžovaly, protože se také musí rychle tomu přizpůsobit, ale my se domníváme, že ty náklady jsou relativně omezené a že se samozřejmě jedná o velmi specifické konkrétní případy, pokud jde o definici toho, co je to masivní, rozsáhlý podvod. Je pravda, že zpravodaj se pokusil vzal zde určité procento z příjmu jako základ. Komise to neučinila ve svém návrhu, protože se domníváme, že je velmi obtížné definovat, co je náhlý nebo rozsáhlý podvod masivní, proto necháváme tuto flexibilitu členským státům. Samozřejmě tak, aby používali ten mechanismus rychlé reakce pouze ve velmi naléhavých a velmi významných případech. Jde také od přijetí preventivních opatření. Nejde tedy o to, abychom pouze zjistili ten podvod a reagovali, ale abychom také předvídali podvody, případech, kdy jsou nějaké signály o tom, že k tomu eh, podvodu může dojít. Pokud jde o to, zda nějaká dočasná výjimka je dostatečná v boji proti podvodu, samozřejmě komise se domnívá stejně jako vy, že tomu tak není, že potřebujeme trvalejší a koordinovaná řešení mezi členskými státy. Proto komise, jak řekl komisař Šemeta, předložil plán opatření boji, nebo předloží tento plán opatření do konce roku, kde budou konkrétní opatření opatření. Ale samozřejmě, co se týká boje proti podvodu, zejména v oblasti DPH, to se týká mnoha členských států a spolupráce mezi členskými státy. A komise může působit pouze jako stimulátor, jako koordinátor. Ale prv, ta největší a první odpovědnost samozřejmě je na členských státech, takže tolik z mé strany v této fázi. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Lapouny. Pane Kozisi, chtěl jste ještě vystoupit? Děkuji, pane předsedo. Já jsem jen zaznamenal pro Davida připomínky, které zde zazněly jsou v podstatě podobné, všechny jsou velmi v konstruktivním duchu a domnívám se, že David bude reagovat na netrpělivost některých a zahájí co nejrychleji jednání o kompromisních pozměňovacích návrzích, aby se ten text ještě lépe upravil a upřesnil. Děkuji. Eh, Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme, pane Kozézi. 5. prosince v poledne je lhůta pro pozměňovací návrhy a 21. ledna příštího roku budeme o tom hovořit a hlasovat budeme 22. ledna příštího roku na plenárce. To proběhne pravděpodobně na té první plenárce únorové v roce 2013. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je zlepšení to je posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Paní Podimata, naše zpravodajka, zde není. Já nevím, jsou zde stínoví zpravodajové. Five minutes. So we will stop his. Ah, už, už nám přichází, už nám přichází kolegyně, čekáme na vás. So if you agree, we are gonna... Souhlasíte, milí kolegové, kolegyně, pět minutek necháme paní kolegyni, aby se připravila. Minutku, dobře, tak minutku. We, we really quickly the previous... My jsme velice rychle projednali ten první bod, tak nemáme důvod nečekat chviličku na paní zpravodajku. So we continue and I give the floor to Mrs. Annie Podimata. Takže zdá se, že jsme připraveni. Paní Annie Podimata je připravena. Je to posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, my zde budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, které jsme předložili v tomto doporučení ohledně posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Já osobně bych vás ráda informovala o tom, Nejprve bych velice ráda samozřejmě poděkovala stínovým zpravodajům za to, že byli velice konstruktivní v tomto přístupu který jsme definovali hned na samotném počátku naší práce. Zdůraznili jsme, že nám záleží na hodnocení právních podmínek toho, zda pravidla pro posílenou spolupráci jsou splněna. To znamená, že nebudeme hovořit o podstatě tohoto revidovaného návrhu pro daň FTT. K tomu dojde v podstatě to bude výsledek toho revidovaného návrhu, který předloží Evropská komise. Čili já bych velice ráda poděkovala stínovým zpravodajům, ale i ostatním kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Máme zde 28 pozměňovacích návrhů celkově. Ráda bych vás informovala o tom, že navrhuji dva kompromisní pozměňovací návrhy ty jsou přímo propojeny s tím postupem posílené spolupráce, to znamená s podstatou samotné daně FTT. My prostě chceme být konzistentní s tím úkolem, který bychom chtěli splnit. Ten první kompromisní návrh opětovně zdůrazňuje to, že daň FTT může skutečně dosáhnout plně svého cíle, pokud bude zavedená na globální úrovni. A Evropská unie by měla udělat vše proto, aby dosáhla dohody na globální úrovni pro daň FTT. A rovněž důrazněme to, že členské státy, které uvažují o zavedení této daně a posílené spolupráce, že v podstatě by to mohly být takové dobré příklady a že bude těžké pro ty ostatní se nezapojit do celého projektu, jakmile tato daň FTT již funguje. Čili tato spolupráce podle našeho názoru bude takovým pionýrem, bude takový příklad hodný následování a zavedení této daně na globální úrovni. Druhý kompromisní návrh požaduje od Evropské komise svůj původní návrh dopadu doplnit teď tím, že proskoumá speciální charakteristiky daně z finančních transakcí v menším počtu členských států, snaha přizpůsobit tento revidovaný návrh místním podmínkám. Já osobně si myslím, že jsme vzali v potaz tuto záležitost i v článku 3, to znamená pan Balc, paní Luning, dal 12, 13. Pan, paní Matias a pan Klute. To je v podstatě, to, to je zahrnuto do toho prvního kom, kompromisního návrhu. A pokud jde o doplnění té původní, toho původního dopadu, hodnocení dopadu od Evropské komise, tak to jsou návrhy paní Lulin, které jsme tam zohlednili. Ráda bych zdůraznila, ráda bych ještě přidala následující informaci. Evropská komise již nyní pracuje na, právě na tom doplnění původního původní analýzy dopadu a bere v potaz dopad FTT účastnických i, ne, i nezúčastněných stran, teda zemí. Já bych i přesto ráda v tomto kontextu řekla následující. Je trochu podivné to, že země, které se nezúčastňují tohoto projektu, mají větší zájem na dopadu FTT než ty země, které již jsou součástí tohoto projektu. A pokud je o ostatní pozměňovací návrhy, které byly předloženy, některé z nich v podstatě jenom opakují stanovisko Evropského parlamentu z května, lonské z května. To je čtyřka, paní Tujinen, patnáctka, pana Matea a pana Kluteho. To jde stejným směrem a v podstatě je to v souladu se zprávou, kterou jsme přijali v květnu. Měli bychom je podpořit. Mě překvapí nás, že jsou zde pozměňovací návrhy, které, které jsou proti proti této posilné spolupráci. To jsou naši švédské kolegové, pan Hotkmar a Schmidt, který předložili návrhy v tomto ohledu. Ráda bych zopakovala ještě to, že pro nás je to dost překvapivé. Oponenti daně FTT podle našeho názoru by spíše měli být ehm, spokojeni s tímto procesem posilné spolupráce aby byly konzistentní s tím naším argumentem, který jsme předložili v rozpravě začátkem letošního roku, to, že daň FTT e v podstatě pomůže těm jurisdikcím, které nejsou, které nespadají pod ten projekt FTT, takže trochu mě překvapuje, že najednou proti tomu vystupují z jiných důvodů. Jsou proti postupu posílené spolupráce Myslí si, že tato daň by mohla být tak úspěšná, že by mohla mít poté dopad dokonce i na země, které se nezúčastňují tohoto cvičení. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům velice srdečně za konstruktivní přístup k této problematice. Osobně bych velice ráda poděkovala paní Lulinkové za to, že opravdu přistoupila k celé věci nesmírně konstruktivně, i když všem jsou známe její osobní názory a ona to teda nevnímá tímto způsobem. Ovšem ve svých pozměňovacích návrzích skutečně vystupovala jako zástupkyně EPP. Proto se velice těším na dopracování dohody ohledně tohoto návrhu, tak abychom mohli začít diskutovat o podstatě návrhu o FTT a myslím si, že to bude mnohem zajímavější cvičení. Děkujeme, paní Podimata. A nyní, vážená paní Luling, máte slovo. Merci, ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve říci, že kvůli mé absenci a dalších kolegu z striktně profesionálních důvodů asi před dvěma týdny. Jsem velmi spokojená, že dnes tedy zde už vedeme tuto rozpravu o pozměňovacích návrzích v rámci tohoto návrhu o zesílené spolupráci. I přes časovému tlaku, přes časový tlak si myslím, že je důležité zdůraznit ty cíle a výzvy, a to tím spíše, že je zde že určitý přehnaný entuziasmus někdy možná trošku zastěňuje pohled některých. Chtěla bych říci mému oblíbenému koordinátorovi, že cílem tohoto postupu není předělávat nebo znovu začínat rozpravu o zásluhách nebo nevýhodách daně z finančních transakcí tím, když si tady přečteme těch 28 pozměňovacích návrhů, které byly navrženy, tak vidím, že mnoho kolegů stále nepochopilo, že musíme stále zůstat ve stejné logice, že vlastně jde zde o urči, kteří vlastně si zas přisluhují dávat určité morální, morální posudek já si myslím, že podle mého názoru toto zde není na místě v rámci této zprávy. To, co je důležité, to je, abychom uvedli, jaké jsou důsledky zesílené spolupráce na Evropskou unii, na fungování jednotného trhu, na členské státy, které se budou účastnit, i na členské státy, které se účastnit nebudou. Nic více a nic méně jeden ze zásadních bodů, o kterém jsem se chtěla ještě zmínit a který i členské státy, které se rozhodnou nebo by se rozhodly, že nebudou se účastnit, tak se jich to bude týkat. Komisař Šemeta ostatně zopakoval, že návrh, který předloží komise, bude z velké části založen na návrzích, na těch původních návrzích z roku 2011. A toto vlastně zavádí určitou formu extrateritoriality poměrně rozsáhlé, abychom vlastně se předcházeli určitému zneužívání finančních prostředků. Takže tato logika vlastně bude působit uvnitř Evropské unie. Takže otázka zní, jaký bude přesný rozsah té meziúzemnosti, nadúzemnosti. O tom nevíme to přesně. To bude záviset na těch návrzích a na dalších jednáních práce podle mého názoru je velmi složitá, ale netvařme se jakoby pouze ty členské státy, které jsou voluntaristické, které chtějí spolupracovat v rámci postupu zesílené spolupráce, jako by se to týkalo jenom těchto států. To není pravda, je to finanční institut člen, i externího, vnějšího členského státu, který se neúčastní eh, zesílené spolupráce, pokud dojde k transakci s nějakými hodnotami nebo prostředky nebo cenými papíry se, se státem, který je součástí zesílené spolupráce, tak je jasné, že ta daň bude vlastně vymahatelná. Stejně tak jako když se provádí nějaká transakce s, nějakým, s nějakou institucí nebo orgánem, který bude mít své sídlo v rámci této oblasti problém opravdu zde vyvstává a musíme ho řešit zcela transparentně. A také z tohoto důvodu jsem litovala, že žádost o povolení zesílené spolupráce nedoprovází alespoň určitý předběžný projekt textu s určitými údaji, které by byly skutečně zásadní a týkaly se tohoto tématu. Mohli bychom takto lépe posoudit ty důsledky této věci, ale zjevně někteří mají zájem aby vlastně zachovávali určité tajemství. To není to dobré, není to zdravé a mohli a potom může dojít k určitým nepříjemným překvapením. Takže samozřejmě vyjadřujeme zde určité připomínky. Já nejsem nějaká nezvratná oponentka tady toho. Samozřejmě se podřídím pravidlu většiny, aniž bych měla nějaký jasný vyhraněný postoj, ale podle mě Jde o to, aby komise skutečně odváděla seriózní práci a její návrh může způsob může vést k úsporám. Musí být tedy provedena studie dopadů na vnitřní trh a na vlastně to, jaké budou interakce, jaké bude tedy propojení mezi oblasti členských států in a těch členských států out, které se neúčastní teda. Takže tolik jsem chtěla říci v této fázi. Souhlasím s, tomu, jak již, s tím, jak již řekla paní zpravodajka, s těmi dvěma kompromisními návrhy které pozměnila na základě mých návrhů. Souhlasím s nimi, nicméně bych ještě chtěla říct, kde jsem chtěla říct, kde je ten cíl, kde je ta výzva, protože nemůžeme nehovořit o důsledcích takovéto spolupráce na ty, kteří se budou a kteří se nebudou účastnit a byla bych ráda, aby všichni pochopili, že je potřeba se na toto opravdu zaměřit a zabývat se tím, protože samozřejmě chceme dosáhnout kompromisu, to je dobré. Myslíme si, že FTT skutečně dosáhne svého cíle, pokud bude zavedena na globální úrovni. To si myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit. Čili. Ovšem, co to znamená? Znamená to, že to je pozitivní nebo negativní? Příklad, to zatím ještě nevíme. Máme zkušenosti, například švédské zkušenosti a proto je vlastně důvod, proč já chápu stanovisko švédských kolegů, protože když oni zavedli právě takovou dáň FTT v jejich zemi, tak to byl obrovský úspěch, ale pro Londýn. A bylo mi řečeno, že ty operace, které v podstatě hmm, se <laughs> nikdy poté již nevrátili do Švédska, to znamená ty finance, které se vydaly spíše tím londýnským směrem. Proto bychom měli vždycky zvážit velice opatrně, obezřetně pro i proti u tohoto typu transakcí. Děkujeme, paní Lulingová, děkujeme. A nyní poprosíme pana Klinta, který bude zastupovat ALDE. Děkuji. Můj kolega Tremosa, jak všichni víte, je eh, v Katalánsku, kde se právě teď volilo, takže on je ve svém volebním okrsku. A, eh, hodnotí volební výsledky a nemůže zde být. Nedal mi nic písemného, nebo nic mi tu nenechal, takže prostě eh, musím hovořit z patra jako člen frakce. Chtěl bych říct si následující. Za prvé, téma daně z finančních transakcí je už hodně staré. Už před 30 lety se o tom začalo mluvit. A dobrá věc eh, se podle německého přísloví na sebe nechává eh, dlouho čekat, než eh, vyzraje. A proto eh, já si myslím, eh, že jsem to začátku eh, mm, hodnotil poměrně pozitivně. Myslím si, že je to klíčový koncept. A když se to provede správně i s principem rezidenčním, a sice aby se nedalo vyhnout té dani, i když člověk obchoduje mimo EU, a doplní se to tedy tímto, ten princip, také principem původu, jak mm, parlament chce, tak to bude úspěch. Ale teď se ukazuje, že členské státy eh, tady eh, hodně eh, s tím mají obtíže a ten princip vůbec nechtějí podpořit. Chtějí to nějak narušit, redukovat a nakonec by z toho byla daň z burzovního obratu, eh, která by se dokonce omezovala jenom na obchod s akciemi. A já si myslím, že po eh, omylu eh, švédských kolegů, říkal to švédský kolega Ole Schmidt z naší frakce ALDE, oni už něco takového měli a říkají, že něco takového se může stát znovu při zavedení FTT v EU. Švédsko nemá tu daň, nebo nemělo to, tu daň z finančních transakcí, jako teď komise e, navrhuje. A sice, aby uh, se uh, danily obchody uh, Švédů, které se provádějí v Londýně. Ale no, myslím si, že uh, úspěšné to může být uh, jenom když eh, tedy eh, se do toho zapojí co nejvíce eh, zemí, teď je nějakých 11, 12, ale teď už vlastně říkají, že mají jiné představy. Francouzi říkají, my jsme zavezli nějakou takovou daň z burzovního obratu a to je naše daň z finančních transakcí. Ale to tak není. Tak ta daň nemá vypadat. Kdybychom um, tu daň prostě eh, modifikovali ještě v jednotlivých eh, zemích, tak eh, nakonec by těch 12 zemí mm, bylo zásadně rozdílných. A místo toho, abychom Evropu přiblížili k sobě, tak bychom dosáhli neproduktivního rozštěpení za prvé tedy. Za druhé, ty země, které jsou připravené spolupracovat, už říkají, že to je spravedlivé a chtějí zapojit finanční sektor do financování krize, kterou způsobila a tak dále a tak dále. Prostě, prostě oni eh, vůbec mm, si uvědomují, že eh, prostě z toho by byly daňové výnosy a eh, protože jsou hodně zadlužené aniž by si stanovili nějaké konkrétní cíle. A sice eh, ulehčení drobnému daňovému poplatníkovi a eh, zapojení toho eh, finančního sektoru na zaplacení určitých škod. To je těm státům kolikrát úplně jedno. A proto dávám zapravdu přes řečnici a Kdybychom věděli, co, jak přesně zapůsobí ta upravená daň, tak jak se teď navrhuje, na jednotlivé státy, které eh, ji zavedou a i na ty, které ji nezavedou, tak eh, bychom se asi k tomu eh, stavili zdrženlivě. Pokud se to nezavede do ledna 2016, no tak to jsem už vůbec skeptický, protože Eh, do té doby se to hodně eh, změní. A závěrem, úplně mi pořád není jasné, jak bychom ty eh, daně řádně mohli vybírat a převádět, protože řada zemí, které nebudou spolupracovat a které by je museli vybírat podle principu původu, by si možná tyhle daňové, eh, tedy ty administrativní činnosti, které s tím eh, souvisejí, eh, rády odpustili. A proto jsem k tomu celému doslova dost skeptický. Děkuji vám, pane Klinci. A teď má slovo paní Turunen za zelené. Um... Děkuji. Ráda bych poděkovala zpravodaji za to, že to skutečně udržel na takové jednoduché rovině, to je velice důležité. A prosím, aby jsme nezapomínali na to, že je to procedura souhlasu. Samozřejmě, že my můžeme hovořit o podstatě této věci, jasně je to politický návrh, můžeme hovořit o podstatě tohoto návrhu, ovšem ještě jednou je ráda poprosila ALDE i EPP, kteří vyjádřili své obavy aby zvážili, zda je naší roli zastavit těch jedenáct členských států. Já mám pocit, že oni si asi velice přesněji spočítali ty na všechny dopady a ty země, které prostě se nechtějí zúčastnit tohoto projektu. Předpokládám, že jejich finanční ministři financí jsou schopni si to spočítat. Čili pokud se budeme nacházet v takové situaci, že by, řekněme, parlament nevyjádřil svou souhlas, svůj souhlas. Podle mého názoru by to bylo opravdu šílené. Já si skutečně vůbec nedovedu představit, že by k tomu došlo. Představte si, že bychom zde znesli nějaké námitky za parlament, řekněme, že nejsme připraveni to odsouhlasit a celá rada by byla připravená s tím vyjádřit souhlas a řekněme, že jenom Velká Británie by se snažila to blokovat. Já bych velice ráda proto poprosila ještě jednou, abychom to zvážili. Naším úkolem, podle mého názoru, rozhodně není zpomalovat tento proces. Měli bychom umožnit těm zemím, které chtějí postovat tímto směrem, tak udělat. A pokud jde o samotnou podstatu celé věci, jedna poznámka s vaším dovolením. Interní trh paní Ludingová i pan Klin se zmínili o tom, že to může mít následky pro země mimo tento projekt a že by to mohlo být dopad na jednotný trh. Jedna poznámka. Fragmentace. Ta přece již dneska existuje, to znamená, že nejsme v takové situaci, že by tento návrh snad mohl vést k další fragmentaci. Máme zde osm zemí, které již nějakou formu této daně mají. Zde se snažíme o evropskou daň tohoto charakteru, možná i těch jedenáct států se postupně přidá a v podstatě podle mého názoru to omezí fragmentaci, protože ta již dneska v tomto bodě existuje. To je velice důležitý bod. A druhá věc, je špatné pro země, je to špatné pro země mimo tento projekt, hm, to je prostě na ní, aby si zvážili, co si o tom myslí. Když jsme o tom hovořili v minulosti, vždycky jsme uvažovali logikou Mm, že to bude prostě úžasné pro všechny země mimo EU a e, špatné pro, tu 20, pro těch 27, které by se to zúčastnili. Najednou jsme otočili tuto logiku a já tomu vůbec nerozumím. Švédsko. To je interní příklad toho, jak nepostupovat. Samozřejmě, že můžeme připravit špatnou daň FTT. Každá daň tohoto typu nemusí být kvalitní. Ta švédská prostě nebyla, protože ten samotný design byl prostě špatný. Omlouvám se našim švédským kolegům. Nebylo to dobře promyšleno, to znamená, že bylo velice jednoduché vyhýbat se této daní, jejímu placení. Mělo to obrovský dopad negativní na švédskou společnost, ano, musíme se z toho poučit. Ovšem, existuje asi tak 40 zemí ve světě, které v podstatě mají určitou dan tohoto typu na své národní úrovni, čili je to možné, jde pouze o správný design. A proto jsem velice potěšena tím, tak jak to parlament zvážil. To znamená ten princip emitenta. Emise, to je další prvek, který by to mohl posílit celý tento návrh. To mě těší. Myslím si, že bychom měli trošku sklidnit všichni pokud jde o posílenou spolupráci naší roli Evropského parlamentu v tomto ohledu. My budeme mít prostě dopad se tomu ještě věnovat obsahově, jakmile ten návrh bude na stole, jakmile prostě rada už bude mít nějakou představu ohledně jednání. Ovšem my bychom prostě měli udělit souhlas té, tomuto postupu a ne bránit něčemu tak zajímavému, k čemu by mohlo dojít v oblasti zdaňování v Evropské unie. Děkujeme a nyní za E ECR, pan Strejček, prosím. Já jsem zvyklý v tomhletom výboru vystupovat anglicky, ale vzhledem k tomu, že se projednává eh, právě tahle ta záležitost a já se obávám, že kdokoliv, kdo za evropské konzervativce bude mluvit anglicky, tak může být poměrně snadno napadán za to, že je nějakým velvyslancem Londýna který tady obhajuje pozici proti daní z, finan, daní z finančních transakcí, tak eh, záměrně budu mluvit svým, <laughs> svým, vlastním, svým vlastním jazykem, aby, abych tedy dal, dal najevo i to, že eh, evropští konzervativci se skládají i z jiných členských eh, zástupců jiných členských států, kteří si myslí, že daň z finančních transakcí je projektem minimálně sporným. Eh, já, já učiním několik poznámek, přestože jsme eh, nepodali žádný pozměňovací návrh a tudíž eh, se budu snažit příliš nemarnit náš i váš čas. Nicméně několik poznámek k tomu učiním. Moje předřečnice, paní Turunen, řekla, že by doporučovala, aby debata nebyla ideologická, jestli jsem tomu dobře rozuměl to jistě lze, jak si po tom volat, nicméně mluvíme-li o daních a zavádění nových daní, tak se prostě ideologické debatě nemůžeme vyhnout. Prostě je skupina lidí, kteří si myslí, že nové daně mají vznikat, je skupina lidí, kteří si myslí, že, eh, že nové daně být nemají. To tedy za prvé. Za druhé, eh, a teď eh, se tedy velmi omlouvám, já nejsem žádným advokátem, obhájcem ani bank, ani finančních institucí. Eh, ale kdyby, eh, kdyby bylo tak jednoduché obvinit banky eh, jako původce ekonomických potíží části evropského prostoru, tak by ta situace byla poměrně jednoduchá a dala, dala by se snadno řešit. My si prostě nemyslíme, že banky a finanční instituce jsou, jsou jedinými původci původci problémů a tudíž, že mají být zatíženy nějakou formou, formou daně či povinných finančních, finančních odvodů. Eh, ta, eh, ta otázka je pro nás komplikovanější, důvody jsou pro nás eh, daleko vážnější než pouze chybné chování některých, některých bank. Za druhé, my se nedomníváme, že existují nějaké nové finanční zdroje, nějaké nové, nové peníze, o kterých nikdo nikdy předtím nevěděl, jsou to pořád stejné peníze, budou jiný, jinou cestou vytaženy z kapes daňových poplatníků, eh, jinými metodami, čili myslet si, že daň z finančních transakcí je novým zdrojem, který objevuje nové, eh, nové peníze, jak kdysi, jak kdysi vtipně glosoval Nixon, když říkal, Eh, neexistují žádné peníze, které padají z vrtulníku, který náhodou letí, letí nad vaším územím. My si nemyslíme, že daň z finančních transakcí má šanci na globální úrovni uspět a tudíž se domníváme, že její, její zavedení na části evropského prostoru, či eh, evropský prostor může poškodit, může ovlivnit hospodářský růst. Nakonec i v tomhle jsme v jedné linii s pozicí komise, která si, pokud tomu dobře rozumím, eh, tuto otázku klade také a varuje v některých svých analýzách po, eh, před možnými negativními dopady. Abych zakončil, naše pozice je poměrně blízká některým, některým amendmentům, které byly podány eh, některými členy výboru, Gunarem Hekmarkem, Ole Schmidtem, eh, myslím, že je pod nimi připodepsán i pan kolega Klinc, čili naše pozice eh, v tomhletom je velmi blízká pozici těchto, těchto pánů, přestože s největší pravděpodobností naše hlasování bude ve finále negativní, tak to neznamená, že budeme hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům, které byly podány. Mnohé z nich považujeme za rozumné. Děkuji. Thank you very much indeed, Mr. Estrella, on behalf of Marisa, reporter of the GUE. I will... Děkujeme a nyní poprosíme pana eh, Ano, já musím omluvit kolegyni, která zde dnes nemůže být a požádala mě tedy, abych na jejím místě zde něco řekl. Napsala mi tedy určitý text, který zde také přečtu, ale vlastně mám i pár vlastních připomínek, které bych vyjádřil a to ano, poukázalo se zde na určité úvahy o ekonomických dopadech FTT a právě také na zde bych skutečně chtěl také říci něco politického a ideologického. Já bych byl někdy chtěl, aby se tyto úvahy někdy vedly ještě zejména v těch zemích, které jsou velmi zasaženy krizi, jako je Španělsko, Řecko a tak dále. Tam se nikdo neptal, jaké ekonomické dopady to bude mít. A možná, že... a samozřejmě již velmi dlouho se o tom Eh, diskutuje a Myslím si, že je škoda, škoda, že ještě z toho nevyplynulo něco konkrétního. Občané, kteří vlast, kterých se týkají to krácení rozpočtu, šetření a tak dále, myslím si, že pro něm to bylo dobré. To, co řekl koleda Klimt, v zásadě vlastně rada je jeden, jedním z problému, který samozřejmě zde jde o rozvoj eh, Evropské unie, vnitřního jednotného trhu a tak dále, alespoň z mého hlediska eh, toto bych, na toto bych chtěl poukázat. A co se mě týká, myslím si, že bychom měli pokročit ku předu, protože je zde určitá zdržovací taktika, to, co se zde děje, zejména co pochází z, rady a já souhlasím s tím, co řekl koleda Clint, musíme udělat něco vlastně ve prospěch lidí, musíme se na to shodnout. Měli, měli bychom propást tuto šanci. Takže to byly moje připomínky a nyní se budu držet textu kolegy v přečtu v angličtině která napsala pár připomínek. Zavedení daně z finančních transakcí je důležitým krokem ke stabilním finančním trhům a k spravedlivějšímu rozdělení příspěvků na financování evropské politiky. FTT je eh, přínosná eh, vzhledem k tomu, eh, že také sníží volatilitu finančních trhů a odradí od spekulací a dalších škodlivých finančních aktivit. FTT má pořád své určité limity, je velice mírná na deriváty a strukturované produkty které byly jádrem finanční krize, ale představuje důležitý počátek v Eh, donucení trhu, aby sloužily ekonomice. Nicméně je třeba eh, je dát jasně najevo, že eh, toto je třeba doprovodit evropskými politikami eh, trvalé udržitelnosti a tvoření pracovních míst, pokud eh, výnosy eh, z FTT budou vloženy do evropského rozpočtu a Evropská unie nevyužije své fiskální instrumenty, tak to bude velice nešťastné. Je velice škoda, že tato daň nebude zaváděna v celé Evropské unii Eh, že je škoda, že eh, eh, se obětují tady jenom někteří, a, kteří, a že ne všude mohou tedy přispět ti, kteří mají největší vliv na to, co se stalo, přispět. Také pokud jde o argument, že finanční instituce začnou obchodovat jinde, když tady bude FTT, tak je pozoruhodné, eh, že to říkají lidé z Británie, která už takovou daň má dávno. Eh, rozšířená spolupráce by měla být eh, prvním krokem k tomu, aby se v EU i globálně mm, mm, rozšířila na celé úrovni, tedy všude. Plný potenciál a efektivita Ehm, toho bude dosaženo jedině, když se bude ehm, zavádět na úrovni celé Unie a celého světa. Ehm, evropská unie by měla být evropská, to znamená, že daň by měla, být, by měla platit ve všech členských státech a výnosy z ní by měly sloužit všem. Mělo by se z toho řešit všechny výzvy, kterým dnes čelíme i jako celek a bylo by dobré, kdyby e, politické frakce e, toto tedy převedly e, do skutečnosti. Tolik tedy Mariza Matias. A poslední doplněk, který já bych rád, kterým já bych přispěl ke kompromisu A Poslední věc, poslední věta, kdy, zatímco prohloubená spolupráce může být pozitivním příkladem pro zavedení FTT na globální úrovni, tam bylo eh, hm, vyškrtnuto slovo pozitivní a já eh, nechápu úplně proč. a rád bychom požádali uh, paní zpravodajku, aby to neškrtla, pokud je to možné, a možná si to můžeme vyříkat individuálně. Děkuji, pane Klute. Pokud si nechce vzít slovo nikdo jiný, tak dám slovo komisi panu Bakmanovi. Äh, děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za to, že jste urychlili vnitřní rozhodování v parlamentu vzhledem k politické dynamice, eh, kterou, eh, která tuto otázku doprovází. To i komise vítá. Chtěl bych říci něco k té k skepsi, která zde zazněla. Za prvé, komise si nemyslí, že tento návrh eh, v zásadě Evropu rozdělí. Myslíme si, že evropskou integraci jednotného trhu eh, prohloubí. A eh, předpokládáme, že všechno jiného by bylo napadnutelné u soudu, takže tohle by naopak prospělo k řadě legislativních předpisů. Potom extraterritorialita, jak hovořila eh, paní eh, Luling, je zřejmé, že ti, eh, kteří mají interakce s klienty FTT, musí platit daň. To je mm, dokonce i princip britského kolkovného. Jediný rozdíl mezi tím a FTT je, že v, té, v tom britském kolkovném je eh, důležité, eh, s čím, eh, jde o to, s čím se obchoduje s britskými akciemi, zatímco v evropské FTT jde o to, s kým obchodujete, jestli, jaký typ osoby to je. Potom pokud jde o obavy pana Klince, tam samozřejmě vynucování je poměrně snadné ve členských státech, které se účastní, protože oni Um, přinutí finanční infrastrukturu, aby uh, pomohla. V neúčastných členských státech by to může být, to může být obtížné. Kdybychom pořád byli ve starém uh, světě, kdy neexistovala transparentnost, všechno uh, probíhalo za zavřenými dveřmi, tak možná ovšem v současné době vzhledem k pravidlům o transparentnosti trhů máme, všech, máme dodatečné právní nástroje v oblasti finančních regulací a e, dá se dobře zjistit, kdo by měl platit kolik. A ti, e, kteří byli tedy zjištěni jako pláci daní, tak už nich to může být vynuceno úřady snadněji. Potom, pokud jde e, o posouzení dopadů, tak u prvotního návrhu jsme jej učinili, zveřejnili jsme jej na vlastních webových stránkách a nyní budeme eh, dělat další takové vyhodnocení eh, s Equinem, s Martinem a s právní službou jsme se o tom poradili a ten dokument eh, pravděpodobně zítra půjde mm, před komisi pro posuzování dopadu, aby jej posoudila. A komise chce se svým věcným návrhem také předložit dokument, který analyzuje jednotlivé dopady. Můžeme hovořit o eh, doplňkovém posouzení dopadů s takzvaným CIA. Teď už to vypadá velice slibně. My každopádně na tom pracujeme a můžu vás už teď ujistit, že eh, vzhledem k předběžným eh, zjištěním můžu říci, že to nebude mít negativní dopady eh, na eh, vedlejší dopady na eh, zúčastněné i nezúčastněné země. Děkuji, pane Bakmane, a teď dám slovo paní Podimatě. Děkuji, budu nyní mluvit řecky, pokud mi to dovolíte. Ráda bych nejprve řekla toto. Ohledně té diskuse, která zde zazněla, myslím si, že je nesmírně důležité v této fázi, kterou nyní procházíme, a to je věc, kterou bych ráda zdůraznila a kterou vždy zdůrazňuji i ve své zemi a i na evropské úrovni. To, co je velice důležité, je, že u v rámci této krize, je to vlastně krize důvěryhodnosti eh, vůči evropským institucím i, parl- i Evropskému parlamentu. Evropský parlament ostatně je často příkladem, abychom se snažili být co nejvíce konsistentní a abychom byli důslední v tom, co říkáme a v tom, co děláme, aby také bylo slučitelné to, co říkáme a to, co děláme. To bych chtěla říci na úvod, protože bych ráda připomněla, že Evropský parlament dosáhl e, široké většiny. Pokud jde o postup v oblasti daně z finančních transakcí v Evropě. Budeme mít ještě příležitost diskutovat o této otázce jakmile ta revidovaná, přizpůsobená verze tedy bude předložena ze strany komise, ale také si myslím, že bychom měli si vždy připomínat ten rámec, v němž se nacházíme a v němž jsme se nacházeli před šesti měsíci a to, o čem jsme rozhodli před šesti měsíci. A potom další věc. Přijali jsme toto stanovisko velkou většinou, ale to neznamená, že ti, kteří nesouhlasí s tímto stanoviskem, nemají právo si zachovat své stanovisko. Nicméně se domnívám, že je zde také společná povinnost, kterou bychom měli plnit a to, že bychom měli být vždy důslední a vždy konsistentní v tom, co říkáme a v těch argumentech, které předkládáme. Ti, kteří měli značné výhrady k tomu, co jsme zde předtím dělali a schválili, vždy využívali jeden argument. A ten argument se týkal rizika určitých úniků z těch těch transakcí nebo delokalizace finančních institucí. Vždy říkali, že ty instituce se přesídlí, že opustí z Evropskou unii, protože se zde hovoří o, eh, tehdy jsme hovořili o dani z finančních transakcí na evropské úrovni. A oni říkali, že pokud se zavede takováto daň, tak ty finanční instituce, finanční eh, orgány vlastně se přestěhují, delokalizují z Evropské unie do zemí, ve kterých ty podmínky jsou podstatně příznivější z daňového hlediska hlediska. A že v těchto zemích je situace příznivější, protože tam není dan z finančních transakcí. Nyní, když se zde hovoří o tom postupu posílené spolupráce, tak máme 11 členských států, které se vyjádřili v tom smyslu, že by chtěli zavést tuto daň z finančních transakcí, tak tento argument už ne se nevyužívá. A nyní se hovoří zejména o jiných argumentech, zejména ho využívají ti, kteří nepatří k těm jedenácti, kteří nechtějí tedy zavést daň z finančních transakcí, tak ti to již nyní neříkají, že je zde riziko odchodu, delokalizace finančních eh, institucí z Evropské unie do jiných zemí, ale riziko, ale že je zde riziko, že to bude mít závažné dopady a důsledky pro ty, kteří nechtějí a nebudou zavádět daň z finančních transakcí. Takže ty členské státy, které zavedou daň z finančních transakcí v první etapě, nemohou ještě do, zcela zhodnotit, jaká jsou ta rizika, která budou existovat. Ministři financí těchto jedenácti zemí ještě možná nedocenují zcela dopad, které kterou daň z finančních transakcí bude mít na jejich státy. A nebo buď toto zavedení bude tak úspěšné, na rozdíl od toho, co se říkalo ještě před několika měsíci, že bude zde riziko, že nastane problém pro ty země, které naopak se nebudou účastnit zavedení této daně. To je to, co nyní říkají oponenti té daně z finančních transakcí a já si myslím, že to je přehnané v určitém směru. A je to zcela v rozporu s těmi argumenty, které zde využívali ti samí lidé v minulosti. A chtěla bych na toto upozornit z tohoto úvodu, že chci zdůraznit, že můžeme samozřejmě mít stanovisko pro nebo proti zavedení daně z finančních transakcí. To je samozřejmě normální, to je přirozené, ale myslím si, že bychom měli být důslední v argumentaci, kterou využíváme, ať už jsme pro nebo proti zavedení daně z finančních transakcí. Někteří nejsou přesvědčeni o výhodách, které mohou vyplývat ze zavedení této TTF. A druhá věc, kterou jsem chtěla říci, je to, že nepotřebujeme nějakou další daň. A zde bych chtěla hovořit o připomínce, kterou vznesl pan Klinc. A zmínil se o tom i kolega Strejček. My jsme zde hovoříme vlastně o fiskální politice máme již spoustu daní, které eh, se platí a říkají, že nepotřebujeme nějakou další daň, která by pouze zhoršila situaci a která by ještě více zatížila podniky a občany, daňové poplatníky. Možná, že je určité předanění příliš mnoho daní. Ale kde? Zejména co se týká práce, velmi je zdaněna práce a produktivní hospodářství, ti, kteří tedy jsou aktivní e- ekonomicky. Myslím si, že je potřeba lépe rozdělit tu zátěž. To se často říká v posledních třech letech. Pane Strejčku, nejde o to, že bychom e, útočili na banky, na finanční instituce. Ostatně chtěla bych říci, že krize jako taková tu samoz, tou samozřejmě, tu samozřejmě snášejí národní státní rozpočty a nikoli finanční odvětví. Pro záchranu finančního odvětví se využili 3 miliardy eur v posledních letech, takže jde pouze o lepší rozdělení, rozložení nákladů souvisejících s krizí. Jde také o lepší eh, rozdělení té zátěže finanč, daňové a finanční. Je je velmi silné zdanění eh, produktivního hospodářství, práce a daň z finančních transakcí umožní dosáhnout spravedlivějšího rozdělení těchto nákladů a také té daňové zátěže. A dále, a tím bych skončila svůj příspěvek, dále také víme, že jsou různé daně z finančních transakcí v některých členských státech, již v těch jedenácti zemích. Je zde příklad Francie například, která zde byla už uvedena, která zavedla určitý, nebo tam je, je tam určitý návrh, aby se zavedla daň v rámci posílené spolupráce, tam ale nedosáhlo všech 27 zemí souhlasu. Je pravda, že je velká roztříštěnost v, Evra- v Evropě a my bychom chtěli dosáhnout větší harmonizace, většího sladění, které by umožnilo lepší fungování vnitřního trhu a finančních služeb v rámci Evropské unie. Takže nemůžeme říkat, že sloužíme Nemůžeme tedy Učit, nemůžeme říkat, že přispíváme k tomuto eh, většímu roztříštění. Ne, zavedení této daně z finančních transakcí v těch jedenácti zemích bude už prvním krokem k té větší harmonizaci, která bude v zájmu eh, lepšího fungování vnitřního trhu a finančních služeb na tom vnitřním trhu. A potom samozřejmě Jürgen zde hovořil o jednom se dvou kompromisních návrhů, které jsem předložila. Řekl, že ten pojem pozitivního příkladu zmizel, že ten pozitivní příklad nám z toho zmizel. Já si myslím, že když se říká, že by to mělo sloužit jako vzor, tak je mezi řádky, že to je pozitivní vzor, pozitivní příklad. To by mělo také pokrýt eh, ty pozměňovací návrhy, které předložila Astrid Lulingová tak, abychom mohli Samozřejmě každý si může vykládat ty věci podle svého, ale podle mého názoru, když se říká, mělo by to sloužit jako příklad, tak je to pozitivní příklad a nikoliv negativní. Ale samozřejmě chtěla bych, abychom dosáhli maximálního konsensu a maximální konsistence, protože je to zpráva, jejímž cílem je Eh, dosáhnout samozřejmě souhlasu parlamentu pro zavedení tohoto procesu posílené spolupráce. Děkuji. time. please, Ještě minutka, no ale prosím vás, opravdu, paní Lulinková, pouze jedna minutka, protože už nemáme čas. Vážený pane předsedo, jedno, jedna věc mě to opravdu trošku překvapuje, ta naivita komise, která tvrdí, že to nebude mít negativní dopad eh, ani v jedné části země, ani v jiné. To mě překvapuje. Všem otázka, protože mám otázku, protože ta, prv, ta první zpráva paní Podimata o tom hovořila, přijali jsme to velikou většinou na plenárce. My jsme tenkrát navrhovali v podstatě penzijní fondy z toho vyjmout a já jsem navrhovala, aby se neaplikovala ani teda na, na USIT organizace, protože v podstatě to je taková kaskáda. To znamená, že by potom USIT prostě opustili Evropskou unii. A najednou slyším, že komise by chtěla opětovně pokrýt touto daní i penzijní fondy. Proto se ptám rovnou komise, je tomu tak či ne? Pan Berman, ale paní Lulingová již odešel, takže nemůžeme v této rozpravě pokračovat. Pan Barman už je, už je pryč. Okay. So, just to let you know that we will vote. Takže, prosím vás, hlasovat budeme zítra v našem výboru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 Minulý týden jsem spolupracoval na této oblasti, na kompromisních návrzích, snažil jsem se dosáhnout dohody kompromisu s ostatními politickými frakcemi samozřejmě. Nemohu prostě tam zahrnout všechny ty pozměňovací návrhy, já prostě chci, aby ten text byl transparentní, jasný, pochopitelný proto pozměňovací návrhy, které jsou příliš detailní, nezahrnu. A jelikož čekáme na stanoviska ostatních výborů, rozhodl jsem se, že prozatím tam nezahrneme ty oblasti, které spadají do kompetence těchto výborů, tak jak to navrhuje, navrhuje v mém eh, dokumentu. Nechci prostě překrývat naše úsilí s ostatními výbory. Chci, aby to bylo krátké, transparentní, eh, chceme stimulovat, motivovat Evropskou komisi i členské státy, aby opravdu naléhavě připravili konkrétní návrhy v tomto ohledu. A zároveň chceme dát podnikatelům najevo, že my, Evropský parlament, chceme konkrétně reagovat na problém přístupu k financím. Prostě nechceme, aby to byl takový nějaký přeplněný text a neustále do toho tam něco přidávali. A proto prostě Nechceme, aby parlament zde vyzněl jako orgán, který připravuje pouze nějaké byrokratické dokumenty, proto ho chceme zeštíhlit. Jaké jsou hlavní linie tohoto dokumentu a kompromisní návrhy, které navrhuji? Je jasné, že zde neexistuje zázračné řešení. Je zde mnoho různých typů malých, středních a velkých podniků, které fungují rovněž v jiných podmínkách, regionální podmínky musíme vzít v potaz a tak dále. Malé a středně velké podniky jsou páteří evropské ekonomiky. Všichni jsme si to vědomí, proto bychom měli velice jasně a obezřetně postupovat a nevytvářet další zátěž byrokratickou nebo nějaká další pravidla. Měli bychom se snažit zlepšit podnikatelské prostředí, například think small, to je ta zásada, myslet v malém měřítku. Finanční krize ano, banky k tomu, banky k tomu sice přispěly, ovšem zároveň zůstávají hlavním zdrojem financování pro mnoho z těchto malých podniků. Alternativní finanční metody by měly být stimulovány, ovšem vidíme, že v současné době máme mnoho i um, um, peněz na um, spořících účtech ve členských státech. My samozřejmě víme, že to je kompetence členských států, pokud je o fiskální oblast, ovšem evropská úroveň by mohla vytvořit takový rámec, který by stimuloval tyto finanční prostředky, které tam leží na těchto spořících účtech a využít je pro ekonomiku, reálnou ekonomiku a malé a středně velké podniky. Dále je Hm, dále je to nedostatek určité zá, určitých základních hm, informací, které se týkají účetnictví, hm, informační záležitosti, my bychom, které brání v jejich podnikání, proto bychom se měli zaměřit na zvýšení těchto znalostí. A dále je to transparentnost, kterou bychom měli zvýšit v této oblasti. Proč byl úvěr, eh, za, um, proč úvěr nebyl poskytnutý, nebo proč není možné um, předčasné splacení a tak dále. Mnoho um, subjektů reagovalo pozitivně na tuto zprávu. V prosinci organizujeme zkusku stěnových zpravodajů. Doufám, že dosáhneme konečného stanoviska a rovně se těším na spolupráci, úzkou spolupráci s ostatními kolegy, kolegyněmi a stěnovými zpravodaji, tak abychom dosáhli kvalitního výsledku. Děkuji, Filipe. A nyní za EPP pan Waferman. Děkuji za slovo, pane předsedo. A ne. Já bych eh, poděkoval panu Debakerovi eh, za spolupráci eh, z posledních týdnů, která nás vedla k schodě nad kompromisy, které jsou ty k dispozici. a k tomu, že se neobjevily žádné eh, velké různice. Budu hovořit teď o několika věcech, eh, které nám jsou důležité, ale které už jsou zohledněné v kompromisech. Za prvé je tady otázka, o které už kolika hovořil, a sice poměr mezi bankami a malými a středními podniky. Tady docela jistě potřebujeme větší transparentnost, ovšem poukazujeme také na to, že jsou to soukromé podniky, jak ty banky, tak ty malé a střední podniky a tedy odmítáme návrhy, které jdou směrem k mechanismům, které by banky prakticky nutily malým a středním podnikům dávat úvěry. musí jít o podnikatelské eh, rozhodnutí eh, bank. A proto je třeba tady eh, zvýšit transparentnost. Potom mm, ukazujeme na to, že krize, ve které jsme, zejména v některých členských státech, má obrovské, mm, obrovské působí na rozdělování úvěru nebo na přidělování úvěru. Hodně tady hovoříme o státních dluzích, ale podívejte se eh, na eh, krizi eh, v úvěrování na vnitřním trhu. V současné době existují zásadní rozdíly mezi úvěry mezi jednotlivými členskými státy v Evropské unii. A vede to k tomu, že vnitřní trh je tedy narušen, zejména u příhraničních oblastí, kde se hodně trpí tím, že mnoho eh, států eh, má velice odlišné úrokové sazby. Další eh, otázka, a to je otázka, kterou se budeme zabývat v nejbližší době, a sice mm, tedy přidělování úvěrů malým a středním podnikům zásadní eh, dopady budou mít eh, cd 4 a Bazily 3, které se teď projednávají. Je eh, zřejmé, že zvýšení povinnosti vlastního kapitálu povede k tomu, že se ten kapitál bude muset někde načerpat a odkud a to asi bude. Banky budou mít potom méně peněz na půjčování. A jsem rád, že v této zprávě eh, je na to také odkaz. A potom je tady poslední věc, eh, která mě hodně leží na srdci a sice eh, garanční platforma a členský stát, odkud já pocházím z Itálie. A tam ty garanční platformy pro malé a střední podniky existují a fungují velice dobře. A Může se tak také prokázat, že takovéto malé platformy mohou přispět k tomu, aby přidělování úvěrů malým a středním podnikům se zlepšilo. V řadě ženských eh, států Evropské unie něco takového není a já bych ve zprávě, nebo bychom ve zprávě měli poukázat na to, že Evropané se musí eh, zamýšlet nad zřízením takové eh, garanční platformy. To je velice důležité tak, abychom na celé evropské úrovni měli eh, možnost eh, eh, snadněji uh, záruky malým a středním podnikům, na které se těžko zaměřují jinak. A potom poslední věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, a poukázat na ní je alternativní financování oproti bankovním úvěrům. Myslím si, eh, že na to je třeba konkrétně poukázat. Ve Spojených státech amerických například i na akciových trzích eh, existují eh, mechanismy pro aktivaci malých a středních podniků. Můžeme eh, tam odkázat na to, že i v Evropě bychom se mohli eh, na toto zaměřit. Ono samozřejmě eh, by to asi nebylo uh, smysluplné, kdyby nebyly ty akce přizpůsobené malým a středním podnikům, ale v zásadě by se také uh, takto mohly ty podniky pustit na finanční trhy. Já si nějak myslím, že ty kompromisy, které jsme udělali, jdou dobrým směrem a u nás ve frakci se setkají s velkou podporou. Děkuji. Děkuji, pane Dorfmane. A nyní za socialisty poprosíme paní Klever. Děkuji za slovo, pane předsedo, a budu hovořit slovensky. Já bych poděkovala zpravodaji za tuto zprávu a za úžasnou spolupráci, která proběhla při přípravě všech kompromisních návrhů. Domnívám se, že tím přispěl k posílení této zprávy. My jsme si vědomí možných následků změn v legislativě a zároveň stávajícího fungování evropských struktur, pokud jde o malé a středně velké podniky. My chceme podporovat malé a střední podniky, chceme se zabývat jejich zájmy, ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že s jednodušením postupů to všechno nevyřešíme, že bychom měli rovněž zavést řádnou ochranu zaměstnanců, dále je to otázka bezpečnosti při práci a jiných záležitostí. My jsme o tom již bilaterálně se zpravodajem hovořili. Toto se týká rovněž spolupráce s bankami, podpora různých finančních projektů, nástrojů. Toto jsou zásadní prvky tomto okamžiku. A zároveň bych ráda řekla, že v členských státech um, se prostě malé a středně velké podniky různí. To není nějaká homogenní část společnosti. Rovněž jsou to podniky, které prostě zavádějí a uplatňují různé politiky, sociální podnikání. To podle mého názoru zasluhuje větší pozornost, jde o, sektor, který roste v Evropské unii. Již nyní to představuje 10 všech těchto podniků v Evropě. Je to velice důležitý zaměstnavatel, zdroj zaměstnání, proto bychom neměli zapomínat na určité nové způsoby, jak uvolnit veřejné finance pro malé a středně velké podniky. A já věřím, že se nám se zpravodajem povedou nalézt vhodné kompromisy. I v tomto ohledu ještě jedno bych ráda zdůraznila, že spolupráce byla úžasná. Děkuji. Skleva. Děkujeme, paní Kleva. Za zelené to je Filip Lambers, který je stínovým zpravodajem. Nevidím zde nikoho za zelené. Proto pan Kamal chce vystoupit za EKR. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano a rovněž bych zahájil své vystoupení tím, že bych poděkoval zpravodaji ostatním stínovým zpravodajům za úžasnou práci, která proběhla, za rychlost, kterou uplatnil pan zpravodaj uh, u kompromisní návrhu. To je opravdu model, který zaslouží následování. Rovněž mě velice těší to, že Všichni jsme si vědomi toho, že nejde o homogénní oblast. Když jsem přišel do Evropského parlamentu v roce 2005, šokovalo mě to, když se hovořilo v podstatě o malých a středně velkých podnicích, velkých podnicích, jako kdyby tam prostě nebyly žádné rozdíly. Prostě já vidím, že jsou zde obrovské rozdíly, řekněme, samostatně výdělečných um, lidí, malých podniků až po uh, středně velké podniky, které prostě zaměstnávají větší počet lidí. Já v podstatě ano, například takový ten obrovský rozdíl mezi tím, když je někdo samostatně výdělečně činný a najednou se stane zaměstnavatelem. Čili to, o tom jsem hovořil se stínovými zpravodaji. To je mm, další otázka. A dále samozřejmě větší um, malé a střední velké podniky jsou součástí těch větších dodavatelských řetězů, to znamená, nesmíme to úplně oddělovat všem otázka, jak pomůžeme těm, kteří jsou opravdu tam úplně v těch nejchudších komunitách, těm podnikatelům. Mám, já zde mám úžasné příklady lidí z těchto částí naší společnosti, kteří mají, řekněme, 50, 100 liber a rozhodnou se do nějakým způsobem investovat a prostě vytvořit úžasné podniky. Medišom a například takovým příkladem, která nedávno eh, u nás vystoupila, mm, půjčila asi 10 liber a mm, připravila čtyři samosy to je takové indické jídlo, mm, indický předkrem a v podstatě mm, si vydělala dalších osm liber a tak dále. Nakonec vytvořila podnik, kde vyrábí 16 tisíc těchto samozdení a tak dále, nebo prostě různé další příklady, kdy si člověk prostě koupil, koupil šicí stroj pro svou maminku a začali já, mm, vyrábět trenýrky a byli nesmírně úspěšní a tak dále. Čili opravdu tím chci říct, že jsou to takové ty nejmenší maličké podniky, které si půjčí mm, jako malou částku a povede se jim to prostě. Já jsem spolupracoval s jednou organizací u mě ve volebním okrsku na tom, jak tyto finanční prostředky získat pro tyto lidi a zároveň určitou poradenskou službu. Dobře, my jim půjčíme 50, 100, 200 liber, to je dobré, ale potřebujeme určitou poradenskou činnost, pomoci jim, to znamená i v oblasti dalšího vzdělávání, přeškolování a tak dále. Jak spolupráce s těmito lidmi? Nesmíme zapomínat na další věc. Je zde mnoho lidí, kteří v podstatě se ocitají ve stejné situaci. Ano, my se zde díváme, souhlasím s, s stínovým zprávodají, nejde pouze o banky nebo E také to je další možnost ehm, podnikání, poskytování, řekněme, v 20 mm, ehm, dola, 25 dolarů v Ugandě nebo v jiné zemi na celém světě, když to prostě agregujeme na celém světě, tak Mm, řekněme, že to v tom agregované, agregovaná částka znamená 3 tisíce, 4 tisíce, to znamená, že to nejsou pouze banky, ale jiné schémy, jiné, mm, mm, jiné projekty, například Kickstart a jiné organizace. Měli bychom podporovat tyto projekty, nejenom banky, prostě podívat se na to, jakým způsobem to funguje i jinde ale je to financování pro malé a středně velké podniky, o kterém hovoříme. Trošku jsme frustrováni v této oblasti, protože v podstatě zde máme eh, tu regulaci trhů s um, rizikovým kapitálem, čili na jedné straně hovoříme o rozšíření přístupu k financím. Ovšem v podstatě my zde máme ten rizikový kapitál, který nám vysí na otázkách zdaňování. Já tomu rozumím, ano, samozřejmě, je to součást této rozpravy. Samozřejmě, já jsem ze země, <laughs> která si je toho velice bolestně vědomá, čili my to neustále máme na paměti. Ovšem, to je prostě eh, kompetence, která nám nenáleží a my prostě nesmíme zabránit malým a středním podnikům v přístupu k, těm, k tomuto rizikovému kapitálu. Proto prosím, abychom, abychom vytvořili velice kvalitní kapitál ten kvalitní fond tohoto, tohoto rizikového kapitálu v Evropě, abychom na tom pracovali. Ovšem rád bych poděkoval ještě jednou za spolupráci vš- napříč politickým spektrem. Myslím si, že se nám povedlo dosáhnout dobrých kompromisů v rámci kompromisních návrhů. Děkujeme, pane Kamale. Nevidím se pana Klutého a proto poprosím ještě jednou pana zpravodaje, jestli k tomu chce ještě na závěr. Ano, velice stručně. Já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům za jejich příspěvky dneska i v posledních eh, několika dnech a týdnech. Pouze několik poznámek. Souhlasím stoprocentně o tom, o těch alternativních formách financování. My v Evropě příliš se zaměřujeme pouze na ten model bank, alternativní způsoby, to znamená burzy, peer-to-peer, jiné eh, formy financování, to znamená ty nástroje, které jsou spojeny s kmenovým kapitálem, to bychom měli a identifikovat eh, i ty, to znamená ty, všechny tyto možnosti a ty bariéry, které zabraňují mm, malým a středně velkým podnikům přístupu k těmto financím, to je jeden z bodů mé zprávy, který zdůrazňuje. Dále je to přenos vědomostí, poznatků v této oblasti. Měli bychom mm, například je na úrovni komise, ostatní instituci, podívat se na to, že nepotřebujeme pomoci pouze po finanční stránce, ale vytvářet podnikatelské záměry, vytvořit mm, pomoci těmto lidem, zůsta, mm, vytvořit udržitelný podnik a tak dále. Ano, a ten rizikový kapitál, já jsem byl s ním zpravodajem, <laughs> čím rychleji to deblokujeme, tím, tím to bude opravdu lepší, čím rychleji eh, to odsouhlasíme. Samozřejmě není to dobré pouze pro nás, ale i pro podnikatelskou sféru, která prostě čeká na to, aby tyto finanční prostředky byly aktivovány, aby jsme investovali do reálné ekonomiky. Musíme deblokovat toto dosie, musí se to začít hýbat a opravdu co, čím rychleji, tím lépe. Většina poznámek, které se zazněly, beru to na vědomí, poznamenal jsem si to, těším se na diskuzi a věřím, že dosáhneme kvalitní zprávy a kvalitních kompromisů. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme se dostali na závěr dnešního jednání. hlasování, to ještě poslední zpráva, proběhne 17. nebo 18. prosince v našem výboru a na se pravděpodobně na únorové plenárce. Tím se dostáváme na konec dnešního jednání a opět se uvidíme dneska odpoledne 15.00. Děkuji.